nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016 až 2020. Je to z výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a já vítám do rozpravy komisaře Andriu Kajtise a na úvod debaty dávám slovo panu Šekerskému, autorovi otázky a předsedovi výboru Agri na pět minut. Prosím, máte slovo. Výbor pro zemědělství by chtěl položit komisi otázku ohledně strategie Evropské unie pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat v letech 2016 až 2020. Sdělení komise o této strategii v, v letech 2012 až 2015, je to sdělení 2012 lomeno 006, získala podporu Evropského parlamentu, protože za, na posledních pět let tam byl jasný plán ochrany ochranných opatření pro e, zvířata v Evropské unii. E, zejména e, pozitivní z hlediska parlamentu bylo to, že mnohé aspekty z usnesení parlamentu z 5. Eh, května 2010 eh, byla v této strategii zohledněna a začleněna. Eh, parlament vítá dosavadní pokrok a vyzývá komisi, aby ohledně těch bodů, které zatím nejsou naplněny, se co nejrychleji postarala o výsledky. Za prvé tedy bude komise pro léta 2016 až 2020 vypracovávat novou strategii pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat tak, aby, aby opatření mohla pokračovat a aby tím panovala jistota ohledně toho, že e, politika ochrany zvířat je zásadní pro budoucnost Evropské unie. Bude strategie pro ochranu zvířat pro komisi ústředním eh, elementem návrhu pro eh, zjednodušený evropský rámec ochrany zvířat, tak jak to parlament požadoval ve svém usnesení se 4. července 2012 o strategii Evropské unie o ochraně a dobrých životních podmínek zvířat 2012 až 15? Tak eh, pokud jde, tolik pokud jde o otázku eh, k ústnímu zodpovězení eh, výboru Agri a já bych k tomu chtěl ještě říci pár vět. Eh, toto téma se ve výboru Agri projednává velice často. V rámci reformy společné zemědělské politiky byla už některá opatření podniknuta. Ochrana zvířat je důležitá také pro hodnoty lidské. Je to prvek, udržitelného rozvoje mimo jiné. E, už jsme hodně podnikli, abychom zlepšili ochranu zvířat. Máme velice vysoké standardy a snažíme se také tyto standardy dodržovat, e, ačkoliv to znamená, že naše produkty jsou méně konkurenceschopné na globálních trzích. To bylo také zmíněno ve zprávě, o níž e, hovoříme. Chceme, aby standardy, které jsme vytvořili, se staly standardy globálními. E, tady jsou ale určité bariéry a překážky. Týká se to zejména e, produktů ze třetích států, které jsou k nám dováženy. My eh, se touto problematikou zabýváme v různých zprávách. Pracujeme v poslední době na nejrůznějších dokumentech, ve kterých hovoříme o ochraně zvířat, například eh, pokud jde o plemenná zvířata, hovoříme o eh, plemenném materiálu a také o dovozu, respektive vývozu z EU těchto materiálů. Pokud jde o domácí zvířata, jako jsou koně, prasata eh, nebo krávy, eh, zavedli jsme už určité standardy. Pak tady jde také o veterinární produkty. Eh, je to tak, že komunitární procedury ohledně léčiv, které které se používají u lidí, eh, tady musí být standardy dodrženy. Jsou tu také problémy s dobrými životními podmínkami zvířat, eh, pokud jde o eh, potravinový průmysl hormony, e, antibiotika u e, léčení zvířat, e, to vzbuzuje určité otázky. I u přírodovědeckých experimentů se naskýtá otázka, zda se dodržují pravidla pro dobré životní podmínky zvířat. Někdy se také ptáme, zda jsou, tady, zda jsou tyto experimenty dostatečně zacílené. Dobré životní podmínky zvířat jsou pro nás důležitou hodnotou a důležitou hodnotou zůstanou. Děkuji a nyní pan Andrew Kajtis. Pane předsedo, vážení členové a členky parlamentu, je to velice důležitá a citlivá otázka a týká se eh, intenzivních pocitů milionů eh, evropských občanů sdílejí obavy o dobré zacházení se zvířaty, o vytvoření dobrých podmínek pro zvířata. A také v roce 2012 komise zpracovala dokument, který stále platí. Komise eh, má ještě některé akce, které dále probíhají k této věci, například eh, posílení eh, současného růstu, zlepšování dialogu s partnery a lépe začlenit otázku dobrých podmínek pro zvířata do mezinárodních aktivit. Evropská unie má ke své eh, dispozici celou řadu eh, podmínek týkajících se dobrých eh, podmínek zvířat, celé řady druhů, včetně brojlerů, vepřů. Týká se to přepravy těchto zvířat, ale také se to týká například eh, produktů z tuleňů a podobně. Je to velice důležitá otázka a eh, jde o to, aby všechny tyto podmínky byly v praxi skutečně eh, realizovány. Já mám v úmyslu eh, pracovat na lepším uplatňování všech pravidel a respektování všech eh, zákazů a také bych chtěl dokončit a nechat schválit eh, podmínky týkající se vepřů, aby byly začleněny do celkového rámce pohody zvířat. Eh, chceme také vypracovat eh, osvědčené postupy pro oblast přepravy zvířat pro období roku 2015 až 2018. Chtěl bych také zmínit návrh komise eh, přeskoumat legislativu EU ve věci kontrol, kde je potenciál ještě zlepšit uplatňování všech těchto pravidel. Například prostřednictvím našeho mého návrhu vytvořit eh, Evropská referenční centra pro dobré podmínky zvířat. K dialogu s partnery bych chtěl ještě říci, že chceme diskutovat se všemi eh, partnery, kterých se týká tato otázka. Mám v úmyslu uh, Eh, především zjistit, eh, zda eh, mají partneři opravdu zájem o takovéto konzultace a dále chci zvažovat, jak do budoucna strukturovat takovýto dialog. Pokud je o mezinárodní akce, Eh, zájem evropských občanů o pohodu zvířat se nezastavuje na našich hranicích. Musíme i nadále podporovat eh, šíření našich eh, pravidel, zejména pro oblast chovu, dobytka a chceme pokračovat v úsilí, které charakterizovalo poslední roky. Chtěli bychom, aby standardy Evropské unie, které jsou na co nejvyšší úrovni, byly respektovány také jinde. Spolu s kolegy, kteří eh, se odpovídají za zemědělství a za obchod, zkoumáme, jak by tyto podmínky eh, pro zvířata mohly být eh, respektovány na globální úrovni. Je třeba aby EU využila své pozice e, lídra v oblasti dobrých podmínek pro zvířata a aby se také zkoumaly e, otázky e, trhu z hlediska respektování těchto podmínek. Zkoumáme další možné kroky a v této věci bych vás chtěl informovat, že komise v roce 2016 spustí nový průzkum Eurobarometru o podmínkách zvířat, kde budeme také sledovat možnosti zjišťování informací z hlediska eh, osvěty mezi spotřebiteli. To bude také náš další krok eh, po vytvoření průzkumu Eurobarometru eh, po té, co ho náležitě prostudujeme. Děkuji. Děkuji. A teď je řečnický seznam, pan Des, který zdá se není v sále, takže přejdu k dalšímu řečníkovi na seznamu, a to je pan De Castro. Presidente, onore... Paní předsedkyně, komisařko, dámy a pánové, zemědělský výbor vyjádřil, eh, že mu záleží na podmínkách zvířat mnohokrát. Eh, naštěstí zvířata jsou chráněna nejvíc na světě. A teď eh, žádáme komisi, aby nám sdělila, jestli existuje nějaká nová další strategie. Předtím však, než budeme žádat nová pravidla, tak chceme vědět, co ze stávající strategie ještě zbývá implementovat a eh, co je potřeba udělat pro implementaci této strategie. Ale eh, teď, když žádáme stále striktnější pravidla pro zemědělce, aniž dáváme jasnou reciprocitu, tak výsledkem je, že tím můžeme jen ohrožit nás systém produkce a že se prostě zemědělství přesouvá z Evropy pryč, což může být nakonec na úkor zvířat. A nyní nám minulý a půl pan Nicholson. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako s dalšími politikami evropskými si myslím, že i politika životních podmínek zvířat by měla vycházet z jasných eh, dokladů a vědeckých poznatků a nikoli z emocí a veřejného mínění, ať už jsou jakkoliv dobře motivovaná. Nejlepším způsobem, jak dosáhnout zlepšení podmínek zvířat, je vypracovat rozumnou průchodnou strategii, která se nerealizuje způsobem, který by zatížil eh, eh, chovatele. Musíme zajistit, aby producenti Eh, nakonec ne, nečelili eh, nepříznivým podmínkám, které budou mít pak negativní dopady. Eh, například některých, některé kroky mohou pak vést tomu, že se nebudou zvířatům včas dávat léky v případě nemocí, a proto já si myslím, že ve Spojeném království i jinde, když implementujeme eh, opatření, tak, eh, tak musíme činit opatrným eh, způsobem. Nemůžeme vnucovat stejná řešení pro všechny, která pak ohrozí konkurenční výhody. Normy životních podmínek zvířat musí být chráněny také ve všech obchodních jednáních. Nepřipustíme, aby třeba dovozy ze třetích zemích měly konkurenční výhodu nad vlastní evropskou produkcí získanou eh, tedy na základě těchto vysokých eh, standardů. Eh, jednoznačně jsou tu problémy tlaku na zemědělce, má to také je to také zátěží pro daňového poplatníka. Já si myslím, že kdyby členské státy splatné normy lépe implementovaly, měly by, byly by na tom zvířata mnohem lépe. Děkuji, pan Federley. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl říct, že mám velkou radost, že se tato otázka dostala tak daleko. Někteří kolegové znají formulace výboru Agri a je to proto, že je to stejná otázka, kterou mnozí z nás podepsali ještě před létem a která se teď konečně dostala až do fáze debaty. A jsem velice rád, že parlament se rozhodl vypracovat usnesení k této eh, ústní otázce a k této rozpravě. Chtěl bych poděkovat komisaři eh, Andriu Kajtisovi za eh, jeho zanícení eh, ohledně eh, této problematiky, které nám otevřelo určité cesty do budoucna, o kterých můžeme diskutovat dále. Eh, souhlasím s předřečníky, že nejprve je zapotřebí provést náležité hodnocení té předchozí strategie. Poté bych chtěl, abychom společně mohli požadovat novou strategii pro nadcházející období. Přesně jak kolega Nicholson řekl, je nesmírně nutné, abychom to měli jako jeden balíček, který by byl vyvážený a e, co je podle mě velice důležité, aby ta práce e, probíhala společně s evropskými zemědělci a ne proti evropským zemědělcům, protože to je samotná základní myšlenka, základní jádro. Zároveň bych chtěl říci, že tato strategie nám dává širší perspektivu a širší spektrum různých instrumentů, se kterými se dá pracovat. E, a některý, některé z nich pracují směrem ke společné legislativě ochrany zvířat v EU. V politických debatách se často často říká, že máme společný zemědělský trh v Evropské unii a to je do značné míry pravda. Ale do značné míry tu platí různé národní předpisy, které jsou značně rozlišné a směrnice byly implementovány v různých zemích také na velice rozdílné úrovni. My máme ve, ve Švédsku například takzvanou směrnici o prasatech, kde eh, implementace probíhala 10 let od roku 2003 až 2013. Takže Švédská zemědělská univerzita zjistila při výzkumu, že pouze 8 8 z 28 zemí plně implementovali tuto směrnici. E, pak e, máme e, Eh, další důležité souvislosti mezi tím, kolik antibiotik se používá v živočišné produkci a eh, do jaké míry to má dopad na naše lidské zdraví. Eh, tady máme možnosti vytvořit v Evropě lepší pravidla, zhruba 30 legislativních aktů, které doufám, že odsouhlasíme, protože budou vytvářet lepší a fun- více fungující rámec pro evropský trh. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu a půl paní Házekamp. Děkuji. Uh ta utrpení, které uvalujeme na zvířata, je obrovská. Ve strategii pro pohodu zvířat může něco udělat. Je to v článku 13 Lisabonské smlouvy, kde je řečeno, že zvířata jsou bytosti, které mají vědomí a mají pocity a ty je třeba brát v úvahu. Komise ovšem nevyvíjí iniciativy pro lepší podmínky zvířat, ponechává zvířata jejich osudu a tomu, co dělá trh. Eh, ochraňuje býčí zápasy a nedělá nic když se zapichují do bíku zapálené předměty. A e, hodiny a hodiny takovéto utrpení probíhá. A je, dochází stále k nucenému výkrmu zvířat při produkci foie gras. Komise, pane, e, předsed, paní předsedkyně, může přece e, působit v této věci, a to ne tím, že bude organizovat eurobarometry, ale že udělá něco konkrétního. Eh, nevládním organizacím bylo řečeno ze strany komise, že nebude žádná nová strategie a to ještě dříve, než přišlo eh, k této diskusi s parlamentem. To přece není možné, paní předsedkyně. Já žádám, aby komise respektovala výzvu ze strany společnosti i výzvu všech těch, kdo volají po lepší ochraně zvířat, který si to, které si to zaslouží. A to je, myslíme si, že je toto třeba skončit. Uh, Děkuji. Albert Des. Eh, děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Eh, já se musím omluvit, ale eh, všiml jsem si, jak dnes vypadají naše otevřené hranice. Dnes byly opravdu velice ucpané. Já jsem dvě hodiny stál na hranicích mezi Německem a Francií. Za EPP bych chtěl říci, že jsme požádali o návrh nové strategie pro ochranu zvířat e, na následující období 2016 až 2020. E, my všichni e, zemědělci víme, že dobré životní podmínky zvířat mají nejvyšší prioritu. Pouze zdravá zvířata, pouze zvířata, která jsou době udržovaná, dobře udržovaná, podávají správný výkon. A ne nejen eh, ze zvířaty v zemědělství se musí zacházet dobře, ale i s domácími zvířaty. Eh, I tady by měla platit nová strategie pro ochranu zvířat. Eh, chtěl bych za to poděkovat. U celé této záležitosti nedošlo k žádnému přehnání. Pokud by to mělo vést k tomu, že produkce se odsune z Evropy do jiných zemí, tak to není dobrá cena za ochranu zvířat. Do roku 2008 maso masná produkce ve eh, v Evropě eh, stoupla o 8%, zatímco v Asii eh, o 358%. To znamená, že pokud budeme příliš silně regulovat naše zemědělství, pak se produkce odsune jinam kde naše předpisy pro ochranu zvířat neplatí. Takže to prosím mějme na zřeteli. Chceme udržet dobré životní podmínky zvířat, ale provádět to tak, aby výroba zůstala u nás doma a aby nebyly ohroženy malé a střední podniky. Přísné předpisy vedou k tomu, že právě malé podniky eh, jako první budou muset zavřít. Já můžu říct jeden příklad. Eh, pokud opravdu chceme eh, zakázat určité případy, přípravky, eh, pak mno, u, u krav, pak mnoho malých podniků bude muset zavřít. Tak já prosím, abychom vymysleli něco rozumnějšího, já bych v této oblasti byl velice opatrný. Děkuji vám. Na minutu a půl pan Taylor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato, toto usnesení naší té skupiny již jsem místo předsedou přichází právě včas a naše skupina eh, ho podporuje. Obzvlášť vítáme výčet eh, stávajících strategií, kde se konstatuje, že pouze 9 z 19 kroků ehm, bylo dosud eh, implementováno. A právě proto jakákoliv nová strategie musí zcela naléhavě vyzývat po uceleném legislativním eh, balíčku zákonů, který skutečně zlepšuje životní podmínky zvířat a nezředuje je. Jde nám o to, aby když někteří lidé hovoří o zjednodušování pravidel, aby nešlo o rozředování těchto pravidel. Nám jde opravdu o lepší implementaci. A e, dále jsou tu ještě e, dva důležité e, prvky, z nichž hlavní pozornost by měla být věnována tomu, aby zvířata byla skutečně prohlášena za cítící bytosti aby, a, e, abychom e, skutečně napravili e, všechny nesrovnalosti, abychom zejména řešili dopravu zvířat a regulace implementace této přepravy. Podmínky zvířat se pravidelně objevují mezi třemi hlavními otázkami, na které se občané v mém volebním okrsku ptají. Oni jim na zvířatům záleží a chtějí, aby parlament přispěl k jejich ochraně. Děkuji a na dvě minuty pane Gňu. Děkuji. Když je řeč o životních, eh, podmínkách, životních podmínkách zvířat, musíte se přelednout tomu, že ve některých středomorských státech eh, stále se lidé ještě eh, baví tím, že nechají bíky, aby, se, aby spolu bojovali nebo aby se s ním bojovalo a v podstatě e, nepřímo to spolufinancují i e, daňoví poplatníci e, z Británie, protože platí tedy podporu na pozemky, na kterých se, to, na kterých se tyto praktiky provozují. A zatím, co jsem slyšel, nebyla žádná konkrétní legislativa, která by říkala, že peníze britských daňových poplatníků k tomu nesmí být používány. A, chci vás uh, varovat, že se blíží v Británii referendum o členství v Evropské unii a um, eurofilové velmi neradi eh, slyší, že jejich daňové uh, peněz, peníze z daňových uh, poplatníků jsou uh, zneužívány k těmto uh, účelům. A uh, dále máme tedy um, rumunské, uh, rumunský problém střílení psů, Eh, kteří jsou prostě tyto eh, tyto eh, divocí psi jsou potulní psy jsou eh, zabíjeni, ale co se s nimi potom děje? Jsou pak páleni? Ehm, co půjde pak s těmi emisemi CO2? A nebo se pak z nich stane eh, masokostní eh, moučka? A nebo je z nich nějaký proteinový element, který pak jde do potravinového řetězce? Já bych se nedivil, protože v jeho východní Azii se to děje. Ale pozor, protože jsou tito psy vsteklí. To znamená, že lidé mohou tuto vsteklinou se nakazit a pak mohou tady se dostat eh, do Británie. Takže jaký lepší důvod k uzavření hranic než vsteklina, Není uh, eh, paní Bilder. Děkuji, paní předsedkyně. Strategie k pohodě zvířat 2012-2015 už pomalu končí a já jsem velmi ráda, že vidím, že je tato otázka aktuální na pořadu dne a že se na období 2016 až 2020 schválí nová strategie. Článek 13 smlouvy ukazuje, že eh, je třeba brát v úvahu požadavky na pohodu zvířat, eh, neboť jsou to zvířata, která cítí. Eh, je to velice důležitá otázka a je třeba tedy rozstýlit rozptýlit všechny pochybnosti, které tady existují. V oblasti zemědělství to, že se stále množí ve Francii i jinde v Evropě eh, intenzivní chov eh, zvířat, to jde proti pohodě zvířat, proti životnímu prostředí, ale i proti zdraví lidí. Například eh, v Alsasku je farma 200 Centurion, nebo také v Kréz je velice průmyslově rozvinutý chov dobytka. Já opravdu velice lituji, že občanská iniciativa o vivisekci eh, neměla podporu komise eh, z hlediska současných eh, možností vědy a z hlediska málo průkazných ehm, výsledků experimentování na zvířatech, je nutné takové věci zakázat a postupně nahradit metodami alternativními. Také bych chtěla upozornit na strašlivé utrpení zvířat, eh, která jsou usmrcována bez eh, předchozího eh, uvedení do bezvědomí před porážkou. Je třeba, aby na štících bylo také uvedeno, jak byly tyto, tato zvířata na jatkách usmrcena. To se týká i kožešin. A dále při ehm, poskytování výjimek při rituálním eh, porážení je také třeba tuto otázku brát v úvahu a lépe bojovat proti veškerému obchodování se živočišnými druhy a s takovými produkty, jako je eh, slonovina. Eh, musí tady být větší tresty, musí tady být sankce, které by opravdu byly odrazující. Musíme dohlédnout na to, aby členské státy měly lepší přehled o současných postupech eh, při postupu proti divokým zvířatům, divokým psům a bludným psům, potulným psům. Děkuji a na dvě minuty paní Köstinger. Děkuji, paní předsedající. Eh, vážený pane komisaři, i já eh, bych chtěla Eh, přivítat tuto debatu o možné strategii pro ochranu zvířat 2016 až 2020, protože tak jako mnozí předřečníci považuji za velice důležité, aby blahobyt zvířat nekončil na hraničních přechodech a aby především tady v Evropě existoval harmonický postup, jak pokud jde o zvířata, eh, tak zejména o ochranu a eh, blahobyt producentů. V mé zemi Rakousku máme opravdu příkladný standard v Evropě Evropských srovnáních, pokud jde o zacházení se zvířaty, e, zejména e, pokud jde o e, nosné slepice a jejich chování v klecích a také o jejich transport. Je to všechno přísně kontrolováno, ale přesto jsou v Evropě některé členské státy, které tady u těch evropských předpisů, zejména nosných slepic, neprosazují předpisy. A právě tak u převážení zvířat jsou tu ještě velké hospodářské obrovské nevýhody a já bych se chtěla e, připojit ke svým předřečníkům a poukázat na to, e, že e, nic nepřispějeme k blahobytu zvířat, když znemožníme živočišnou výrobu v Evropě. To platí i pro třetí státy. Jestliže v oblasti obchodní politiky nebudeme zohledňovat, jaké standardy platí pro živočišné produkty, které se importují do Evropy, a za, na které se využívají i evropské peníze, na produkci mimo Evropskou unii, kde je méně, menší úroveň ochrany zvířat a tyto produkty se potom levněji dovážejí do Evropy, tak je to e, v podstatě slabomyslnost, která nikam nevede. Já bych chtěla apelovat na ty, kteří volají po ještě více e, předpisech, po ještě více e, ochrany prostředí. Prosím, nezatěžujte výrobce tímto čirým aktivismem, informujte spíše spotřebitele, co se skrývá za cenou, kterou platí platí. E, já doufám e, v podporu e, prosazování povinnosti označování. To si myslím, že jsme dlužní jak spotřebitelům, tak i výrobcům v Evropě. Děkuji na jednu minutu, pan Kofod. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, vážený pane komisaři, velice rádi a často hovoříme o ochraně v Evropské unii, ale eh, příliš toho neděláme. Máme povinnost postarat se o to, aby naše zvířata mohla žít bezbolestně, eh, dobře a kvalitně. Naše legislativa a ochrana, ochrana strategie to musí zajišťovat. Každý den ale zjišťujeme, že legislativa ochrany zvířat se porušuje v členských státech. Například v Dánsku až 99 25 eh, konňů, že se zvířatům stříhají eh, ocasy. A já si myslím, že bychom měli žalovat ty země, které systematicky porušují předpisy Evropské unie kdy eh, bude konečně zavedena eh, jedno, eh, nebo plošná doba pro povolenou délku převážení zvířat. Je zapotřebí, aby komise stanovila jasnou strategii a případně vznášela žaloby. Děkuji. A nyní na minutu a půl pan Vojčechovský. Děkuji. V průběhu hlasování o našem pořadu jednání jeden z našich kolegů řekl, že máme problém s terorismem v Evropě, že není hodná eh, doba k přijímání strategie o podmínkách zvířat. Boje eh, s, s terorismem versus eh, ochrana zvířat. To je falešná alternativa. Falešná. Protože životní podmínky zvířat jsou evropskou hodnotou. Je to součást evropského dědictví a můžeme eh, být hrdí na to, že máme jednu z nejvyšších úrovní, ne vůbec nejvyšší úroveň ochrany eh, zvířat v Evropě. Většina evropských občanů chce pokračovat v procesu pokračování zlepšování těchto standardů. Většina evropských občanů chápe smysl ochrany životních podmínek zvířat pro naši lidskost eh, v 21. století a e, absence nové strategie na období 2016 až 2020 je bráno jako velmi špatný signál, že Evropská unie nechce pokračovat e, v politice zlepšování podmínek životních e, zvířat. Je to velmi špatný signál pro veřejnost. A z tohoto důvodu voláme po Evropské unii, aby pokračovala eh, v této politice a aby připravila novou strategii. Mahatma Gandhi řekl, že velikost eh, národů a jejich morální pokrok lze soudit na základě toho, jak se chovají ke svým zvířatům. Eh, přijetí, nové, přijet, novo, nové strategie, přijetím můžeme jasně projevit morální pokrok Evropské unie. Děkuji. Děkuji, Jana. Minutu a půl pan Jakovčič. Děkuji, paní předsedkyně. Když diskutujeme politiku v oblasti pohody zvířat, musíme chápat, že zvířata mají také pocity, cítí, cítí bolest, mají podobné pocity jako lidé. To je naše východisko v celé této diskusi. A teprve tak eh, můžeme dobře porozumět tomu, co děláme eh, zvířatům, když je chováme, či dokonce když je klonujeme, když je přepravujeme. A musíme chápat, že přeprava musí probíhat v náležitých podmínkách. Tak eh, to musíme chápat, tak o tom musíme diskutovat a vidět všechny problémy, které eh, vyplývají z klonování či z přepravy zvířat. Rozhodně novou strategii potřebujeme. Tato nová strategie eh, by měla brát v úvahu, eh, jak se chováme také k divokým zvířatům například použití eh, divokých zvířat eh, v cirkusech nebo obchodování s těmito divokými zvířaty. Strategie musí také brát v úvahu, že domácí zvířata eh, domácí mazlíčkové, kočky, psy jsou také často předmětem týrání. I tuto věc musíme řešit. Současná strategie vyprší letos. Rozhodně potřebujeme novou strategii pro další období až do roku 2020 a čekáme na ně. Děkuji. Jeden a půl minuty, panek. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři Andriu Kajtisi, Evropská unie se zavázala v Lisabonské smlouvě eh, eh, dodržovat eh, dobré životní podmínky zvířat jakožto cítících bytostí. Nicméně v hromadném chovu zvířata nesmírně trpí, jak při transportech, tak na jatkách. Probíhají pokusy na zvířatech a tisíce toulavých zvířat se utrácejí ročně v Evropské unii. Ta pravidla se málo kontrolují a jejich porušování se se dostatečně netrestá. A e, nejednou jsem e, e, se to podobá vlastně hromadnému chovu králíku. Kde je ochota Evropské komise na této situaci něco změnit? Strategie ochrany zvířat, která dobíhá tento rok, byla naprosto nedostatečně prosazena a skoro všechny body v ní formulované jsou stále ještě otevřené. Musíme například odstoupit od klecového chovu a e, bojovat proti pokusům na zvířatech. Musíme e, převzít a závazně předepisovat validované testovací metody a musíme sami dodržovat e, naše standardy a tlačit na jejich dodržování v obchodních dohodách. Já na vás apeluji, pane komisaři, abyste vytvořili kvalitní strategii, protože odsunutí je zkrátka nepřijatelné. Evropští občané nechtějí dále, dále čekat já už nesnesu tu bolest. Prosím, prosím, komise, ne, konejte pouze u, u, u psacích stolů, pokud jde o utrpení zvířat. Ukažte svou morální velikost a jednejte, protože občané Evropy to od vás očekávají. Děkuji. Děkuji, pane Eku. Přijmete modrou kartu od pana Dese? Pane Desi, prosím, 30 sekund. Eh, pane Eku, já bych na vás měl otázku eh, vlastně v době, kdy ještě panovali eh, vaši kolegové na východě Německa, tak tam byla masová výroba, zatímco ve východním Německu, kde vládli 55 let komunisté, tam byly ty hromadné chovy, v západním Německu byly drobné chovy. Já bych od vás chtěl vysvětlení, jak je to možné. Pane Eku, 30 sekund. Kapitál jde vždycky tam, kde jsou nejjednodušší možnosti se, rozši- možnosti se rozšiřovat. Na východě Německa tyto možnosti byly. Vzpomeňte si, eh, prosím, kde eh, přišli investoři eh, z Holandska například, těch bylo mnoho. Eh, to je potřeba si uvědomit. To nijak nesouvisí s touto stranou. Eh, eh, to je trošku mimo naše téma. My tady hovoříme o strategii ochrany zvířat. Děkuji. Nyní na jednu minutu pan Dirán. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, strategie 2012-2015 eh, končí velice spornou bilancí a zdá se, že vaše komise nenavrhuje na období 2016 až 2020 novou strategii a nová opatření. A vy hovoříte o tom, že provedete velký průzkum. To je zcela nepochopitelné v době, kdy projednáváte eh, TTIP, kdy se hovoří o eh, intenzivních eh, podmínkách chovu za druhou, druhým, na druhém břehu Atlantiku. Jak se nevěnovat tak důležité otázce? Koncentrační podmínky, ve kterých jsou zvířata v nesnesitelném zajetí, to nesmí být tolerováno v Evropě. To jsou metody, které jsou dováženy, které teď vidíme, že se rozšíří ve Francii. To je třeba zakázat. Já vás žádám, pane komisaři. Občané mají právo ptát se, zda hájíme eh, velké zemědělsko-potravinářské podniky, anebo zda spíše chceme hájit zvířata a lidské zdraví. Děkuji. Na jednu minutu, pan Sulo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Smlouva Eh, o fungování Evropské unie, článek 13, byl, tento článek byl již zmíněn, ale říká se v něm, že životní podmínky zvířat by měly být naplňovány tady ve prospěch cítících bytosti. To je přístup, jenž je často zanedbáván a přistupujeme k němu pokrytecky. S příliš mnoha výjimkami. Když se podíváte na vědecký výzkum toho, jak miliony zvířat jsou podrobeny naprosto zbytečným experimentům nebo takové záležitosti, jako jsou cirkusy, představte si eh, to utrpení všech těch zvířat, jejich naprosto nepřirozený život. Také je hodně pokrytectví z náboženských eh, důvodů. Jsou různé formy eh, porážky, kde jsou náboženské, kdy jimž eh, uvalujeme na zvířata, podrobujeme zcela zbytečnému utrpení. Já doporučuji, abychom úplně v nové strategii učinili tedy skutečně jádro naší strategie je to, že zvířata jsou cítící bytosti Děkuji, říká pan Burada, kolegové, kolegyně. Zdraví nás závisí do značné míry na zdraví zvířat, které konzumujeme. A to zase závisí na jejich podmínkách, na tom, jak žijí, na tom, jak jsou krmeny. A proto eh, chválíme a vyzdvihujeme úsilí komise v posledních letech a ještě jednou potrhujeme nutnost, aby tato strategie pokračovala, ba přímo eh, zintenzivnila. Eh, příslušní komisaři musí zajistit, aby neustále existovala komunikace eh, ve vztahu jak ke spotřebitelům, eh, tak i zemědělcům. Musí být nastavena rovnováha mezi zájmy obou skupin obyvatel, aby byly jejich práva respektována. Na úrovni komise musí existovat eh, o, eh, tedy péče nejenom o zjednodušenou a účinnou legislativu na úrovni Evropské unie v této oblasti, ale je navíc zcela zásadní, aby se komise zabývala také implementací těchto norem v členských státech, protože tam zatím jsou velké nedostatky. Bohužel ještě dnes existují značné nerovnováhy v potravinovém řetězci, které znevýhodňují farmáře. A to pak limituje investice do této sféry. Kromě toho jsou tu také značné administrativní zátěže, které eh, které tento sektor musí nést. Domníváme se, že zemědělcům, kteří přijali a respektují odpovědnost této oblasti, by eh, měli spožívat jasnou předvídatelnost a právní jistotu, jistotu pokud jde o jejich investice. Členské státy musí účinněji využívat možností podpory z evropských fondů rozvoje eh, venkova, a měli by investovat do inovačních a moderních řešení eh, ochrany životních podmínek zvířat, je lidé mohli mít přístup k těmto produktům za dostupné ceny. Děkuji za minutu paní Mici. Děkuji. Eh, zvířata jsou eh, bytosti, které cítí, které pocitují utrpení, bolest. Eh, jak mohou lidé zacházet takovýmto způsobem s bezbranými tvory? Eh, bohužel mnoho lidí si myslí, že zvířata jsou zde proto, aby se z nich eh, získal užitek, aby z nich vznikla potrava, aby se mohly lovit a podobně. Zvířaty, eh, se zvířaty nelze zacházet způsobem, který je zneužívá. Musíme protestovat proti způsobu, jakým lidé s nimi zacházejí. Je naší povinností o tom hovořit a hájit ty, kdo se hájit nemohou, kdo se bránit nemohou. Naše strategie končí let letos. A já apeluji na komisi, aby bez dalších průtahů vypracovali, naplnili ty věci, které ještě z této strategie naplněny nebyly a aby eh, také eh, prokázali, že jsme opravdu civilní a že eh, chceme hájit zvířata, která potřebují naši ochranu, protože někdy si zaslouží tuto lásku více než lidé. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající. Vymáhání práva a koordinace nařízení, které už máme, jsou klíčem ke zlepšení dobrých životních podmínek zvířat. Víme, jak důležitý, důležitý je zdravotní stav eh, dobytka pro eh, evropské zemědělství. Je zásadní, abychom i nadále podporovali evropskou produkci masa a ne to, čemu říkám jaksi eh, únik dobrých životních podmínek zvířat, kde vlastně omezíme domácí biznisy a zvýšíme dovoz. To ale neznamená, že nemá být žádná kontrola. E, špatnému zacházení se zvířaty je třeba zabránit a standardy je třeba vylepšit. Otázky, jako je přeprava, se samozřejmě nejlépe řeší na evropské úrovni, protože nákladňáky jezdí přes hranice na evropském trhu navzdory dnešním zážitkům pana Dese. Nicméně kontroly lze provádět na e, státní úrovni. E, potvrzuje se, že o ochraně zvířat se hodně mluví a málo se jedná, říká se. Nicméně to není pravda. My máme nejvyšší standardy na světě. Přestaňme se pomlouvat, stačí, abychom zajistili, aby vlády tyto standardy pod, eh, prosazovaly. Děkuji na jednu minutu, pan Terry Cabras. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Aby bylo možné zajistit skutečnou novou strategii pro pohodu zvířat, měli bychom do ní začlenit eh, ty hlavní základní myšlenky které leží za otázkou pohody zvířat. Tyto myšlenky jsou filozofické a etické principy, které eh, obvykle nezmiňujeme, zejména tyto. Musíme chránit zvířata, protože mají svá práva. Ano, podle Eh, této korelace mezi právy a povinnosti eh, se cítíme povinni chránit zvířata. Z toho vyplývá, že uznáváme právo zvířat na ochranu. To by mělo být zcela výslovně uvedeno v našem dokumentu, protože to je základ, na kterém budujeme eh, naši ochranu i strategii pohody zvířat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji na dvě minuty paní Šraje Pírek. Děkuji vám. Jde o pokračování eh, strategie na eh, ochranu životních podmínek zvířat. Já to podporuji. Myslím si, že však také, že nástroje, které už máme, musí být náležitým způsobem eh, implementovány. Ministři řekli, že se musí eh, tedy určité věci naplnit, ehm, a, ale výsledkem jsou často vyšší ceny, které nejsou spotřebitelé ochotní platit. Ehm, teď máme krizi zemědělství. Pokračování této politiky pak znamená, že zemědělci jsou vystaveni ještě striktnějším, přísnějším podmínkám. Pokud je, eh, ano, mluvíme o životních podmínkách zvířat, ale co životní podmínky lidí? Eh, uprchlíci hodiny čekají v zimě, eh, zatímco zvířata jsou ve vytápěné, jsou přepravovány ve vytápěných vozech. A teď říkáme, že z 8 hodin musíme limit snížit na 7. Necháváme lidi spát v zimě, na sněhu, a e, přitom zvířata přece a, zví, a zvířata musí mít světlo, teplo a veškeré pohodlí. Neměli bychom s tím náhodou v této sněmovně něco dělat? Nenastal ná, náhodou čas, abychom e, skutečně se zaměřili na to, o co jde, to znamená řešení té skutečné reálné krize v Evropě, což je krize eh, azylová eh, a krize eh, přístupu a, a boje s ISIS a s terorismem. Eh, Myslím si, že mm, blahobyt lidí musí stát výše než blahobyt zvířat. Akceptujete modrou eh, kartu, jsou tu dvě žádosti a jeden z kolegů už v, v rozpravě hovořil, ale pan Jár případně na vás má otázku. Prosím, pane Jár, 30 sekund. Děkuji, paní předsedající. Jedna otázka. Já bych eh, se chtěl, jestli, nevím, jestli správně líčí situaci v zemědělství. Eh, mě zajímá eh, otázka, co má tedy Evropský parlament dělat s ochranou domácích zvířat, protože tady se toho hodně stanovilo zákonem a málo se to kontroluje. A zvířata určitě trpí i v domácnostech v této oblasti, což mělo by to to být téma Evropského parlamentu? Eh, ano, je to, to je samozřejmě eh, důležitá záležitost. Ehm, my to v Nizozemsku často podporujeme. Ale já se domnívám, že všechna odvětví, všechna zvířata musíme eh, vzít v takové strategii v potaz. Teď budeme pokračovat se známým řečníku. Na minutu paní Aguilera. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já bych chtěla hovořit eh, o tom, že se pracuje na druhé strategii, pardon, končí druhá eh, strategie pro pohodu zvířat, eh, končí letos. V tomto rámci máme dosti širokou legislativu, která znamená roznorodost v uplatňování. A já bych velice ráda znala výsledky je nutné přistoupit k problémům trošku integrovanějším způsobem, zajistit určitou harmonizaci, která bude širší, aby se vytvořil společný rámec pohody zvířat. To jasně vyplývá z druhého plánu, z druhé strategie. Mě by zajímaly výsledky. Prosím, počkejme si na ty výsledky této druhé strategie. A také bych chtěla vědět, co podle eurobarometru si myslí evropský občan, jaké jsou jeho starosti a zda je připraven zaplatit více eh, za to, aby byla lepší pohoda zvířat. A také chci říci, že eh, po tomto hodnocení je třeba vidět, eh, co vyplývá z těchto výsledků a zda členské státy stejným způsobem k této otázce přikračují a zda si uvědomujeme, že dohody s třetími zeměmi eh, Zda také jsme vůči těm třetím zemím stejně nároční jako vůči sobě. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kužmiuk. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, nejprve bych chtěl připomenout, že je důležité, abychom nejprve implementovali tu strategii, kterou už máme. Já si nemyslím, že komise by měla navrhovat nová opatření ještě k té komplexní legislativě, kterou už máme. Eh, je zapotřebí, eh, abychom eh, naplňovali to, co máme ve smlouvě. Jde tady o dobré zacházení se zvířaty a stejné možnosti výroby pro všechny na vnitřním trhu. Podle mého názoru, když komise vyjednává obchodní dohody se třetími zeměmi, musí požadovat, aby platily evropské normy i v oblasti dovozu z těchto zemí. No, pokud vývozci ze třetích zemí nebudou dodržovat tato pravidla, eh, pak eh, vlastně je čím dál více ohrožována evropská eh, zemědělská výroba. Další řečník paní Delaji. Paní kom, předsedkyně, pane komisaři, jsem velmi ráda, že tato otázka je na pořadu jednání a je důležité, že o tom hovoříme v parlamentu předtím, než na tom bude pracovat komise. Pohoda zvířat je důležitá v očích eh, Evropanů a eh, ti se snaží stále o odpovědnější spotřebu a chtějí znát původ eh, svých produktů, které si dávají do talířů. Musíme tedy eh, být rádi, že se v různých oblastech eh, zaznamenává určitý pokrok v pohodě zvířat, neoddělitelný od kvalitní produkce. Jestliže Evropská komise chce dokončit práci na nové strategii, tato nová strategie pak musí být objektivní a pragmatická. Musí zahnout také konzultace s partnery z dané oblasti a e, musí e, podporovat dobré postupy, osvědčené postupy, podporovat pokrok. Jak už jsem mnohokrát řekla, není možné na jedné straně žádat dobrou pohodu zvířat a na druhé straně e, stanovit disproporční požadavky na naše chovatele je třeba zvážit, co definujeme jako povinnosti. Komise eh, si tady musí stanovit určitý model chovu dobytka v Evropě. Eh, víme, co žádáme, například směrnice NAK eh, o hlavních znečišťujících látkách a jejich emisích v členských státech, uvědomit se, do jaké míry to odpovídá skutečnosti v realitě. Spotřebitel chce, aby se snižovaly skleníkové plyny, ale současně, eh, aby se rozvíjel chov, proto je třeba zachycovat metan. To je takový protiklad. Musíme si představit, jak obtížné je skloubit protichůdné věci. Děkuji. Děkuji a nyní paní Karen Bach. Vážená paní předsedající, pane komisaři, Navzdory krizi, navzdory ekonomické krizi, musíme hovořit o ochraně zvířat. E, když se hovořilo o strategii 2012 až 2015, takto jsem začala svůj projev. Už tenkrát se byly pokusy nám diktovat e, vzhledem k hospodářské krizi, že se nemáme zabývat záležitostmi zvířat a jejich blahobytu. A e, ještě méně bychom měli si nechat vyktovat v otázce terorismu a brutálních útoků. Právě tato záležitost je důležitá nejenom terorismus, i z, z ohlediska hospodářské krize. Dnes jde o důležitý bod Evropské smlouvy a sice o článek 13, který říká, zvířata jsou cítící bytosti, což nesmíme ignorovat. Já jsem pevně přesvědčena o tom, že vy společně se svým týmem vypracujete strategii pro budoucnost, protože jste o ní přesvědčení a víte, že vaše činnost souvisí také s otázkami zdraví. Blahobyt zvířat a li, blahobyt lidí, zdraví zvířat a zdraví lidí, to nelze od sebe oddělovat. Pouze společně můžeme vytvořit Evropu pro lidi, pokud budeme mít i eh, Evropu pro zvířata. Děkuji. Děkuji a dávám slovo panu Daltnovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Máme nejpřísnější pravidla na ochranu životních podmínek zvířat, ale pokud se neprosazují, tak jsou k ničemu. Takže prosazování je naprosto zásadní. K čemu další strategie? Eh, aniž uznáme, že ta pravidla, která už máme, jsou ignorována. Tento problém vidíme eh, všude, například eh, v pravidlech přepravy zvířat, kdy náhodné kontroly ukázaly, že realita je daleko od toho, kam bychom se chtěli dostat. Stejně tak pašování, nezdravá zvířata se nadále pašují po Evropě a zneužívají se pasy pro domácí zvířata. Takže nová eh, legislativa bez prosazování té staré věci jenom zkomplikuje. Komise musí být daleko přísnější vůči váhavým členským státům, musíme eh, sdílet nejlepší postupy a rozšířit kulturu ochrany zvířat napříč celou Evropou. Jedině tak dospějeme k eh, pravidlům na nejvyšší úrovni, nikoliv na té nejnižší. Děkuji a nyní pan Bokovič. Evropský kmět je... Eh, děkuji. Evropští zemědělci a Evropská zemědělská politika. Mohu být hrdí na to, co bylo, čeho bylo dosaženo za posledních 15 eh, let v oblasti pohody zvířat. Já sleduji velmi pozorně eh, ve svém domovině, ve Slovensku, jak se tyto věci vyvíjejí. Já vím, eh, co musí zemědělci udělat, aby upravili své stáje, svá hospodářství takovým způsobem, aby odpovídali těmto cílům. Eh, zejména v oblasti eh, chovu vepřů a chovu drůbeže. Víme, jaká legislativa již byla přijata a víme, jaké kroky je třeba ještě dále udělat, aby se zajistilo, že eh, zemědělství bude v Evropské unii na stejné úrovni. Abychom měli jednotnou politiku v oblasti dobrých podmínek zvířat. Společně se zemědělství, zemědělci i společně se spotřebiteli musíme učinit další kroky vpřed eh, eh, ovšem neuspěchaným způsobem. Musíme být dostatečně kritičtí a eh, podrobněji se podívat také na země, ze kterých dovážíme masné produkty. Když budeme nekritičtí vůči dovozu, pak evropské zemědělce a evropský chov dobytka ohrozíme. Malé farmy budou první, které budou takto ohrozeny. Já tedy myslím, že musíme být velmi opatrní z hlediska um, standardů, které stanovujeme, protože tady se objevuje i další pastve, které, do které můžeme upadnout. Děkuji. Děkuji. A nyní dostává slovo pan Branen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropští občané vzhlíží k Evropské komisi a očekávají rozhodné kroky na ochranu životních podmínek zvířat. Nová strategie by měla být východiskem k zavedení evropské rámcové legislativy, která by se těšila eh, podpory eh, v rámci Evropské komisy. Jediná záruka, že tyto otázky budou řešeny koordinovaným a efektivním způsobem. Slyšeli jsme, že zvířata jsou cítící bytosti a z toho musí vycházet také veškeré naše úvahy. Jedině když si uvědomíme tuto základní pravdu, můžeme ošetřit eh, tuto záležitost v Evropské unii i v širším měřítku, abychom zlepšili eh, podmínky u nás na farmách, abychom eh, zakázali eh, vývoz živých zvířat do dalších zemí a abychom regulovali obchod s exotickými zvířaty a domácími mazlíčky. To všechno vyžaduje silnou strategii. Děkuji a nyní paní Neuchel. Eh, vážený pane komisaři, já si kladu otázku, proč ne? Eh, proč by neměla vzniknout nová strategie ochrany zvířat? Jaký je důvod? Nejen v našem výboru, když hovoříme o eh, strategii ochrany zvířat, ale i u ostatních výborů zjišťujeme, parla, zjišťujeme jako parlament, že strategie nevznikají. Já bych Eh, chtěla jmenovat další eh, příklady. Proč tomu tak je? Proč se komise brání tomu jmenovat konkrétní cíle, eh, pojmenovat konkrétní cestu, vytvořit akční plán s daty, abychom mohli opravdu poznat, jak Evropa dělá pokroky? Pro mě není vůbec představitelné, že tolik tematických oblastí, o kterých hovořili moji kolegové, jsou tak nedůležitá. My potřebujeme jasný rámec a jasnou strategii strategii. A musím říct si zcela upřímně, že v oblasti humánní medicíny si velice vážím vaší práce a vyzývám vás ještě jednou, aby podobným způsobem a podobnými jasnými přísliby jste jednal v oblasti ochrany zvířat. Potřebujeme strategii a to okamžitě. Děkuji. E, dalším řečníkem je pan Sání. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Opatření v oblasti eh, dobrých podmínek zvířat jsou důležité a je třeba je neustále sledovat. A je důležitý právní rámec v této oblasti. Když vypracováváme strategii v této oblasti, musíme eh, mít na paměti také určitou konsistentnost s finančními prostředky, které jdou tímto směrem. Evropské normy jsou opravdu velmi náročné, jsou velmi vysoké. Taková vysoká úroveň ehm, se těžko dále zvyšuje. Zvířata mm, v Evropě, ať už chovaná doma nebo chovaná e, obchodně, mají vysoké podmínky. Měli bychom se soustředit i na třetí země. V roce 2012 už EPP zdůraznilo, že je třeba tyto otázky náležitě sledovat teď, ale bych řekl, že v této oblasti není úplná soudržnost. To, že jíme tyto zvířata, by nás nemělo vést k tomu, že budeme méně opatrní v celé této věci. Děkuji. A jako další má slovo paní Jufrida. Děkuji. E, strategie životních podmínek zvířat na rok 2015 eh, již měla ehm, pozitivní dopady, pokud jde o zlepšení tady těchto podmínek. Eh, bohužel se mm, tedy, eh, tedy naštěstí se mění situace v tom smyslu, že ovšem veřejné mínění se o tuto věc zajímá, ale jsou hodně v předstihu oproti Evropské unii, Evropské komisi eh, a my eh, musíme začít brát tuto krutost vážně. Proto v naší zprávě říkáme, že nemůžeme ignorovat, jakým způsobem jsou zvířata chována na úkor jejich zdraví i na úkor jejich podmínek. Proto žádáme komisi o vypracování nové strategie, která e, ukončí tuto krutost a násilí. Zejména na Ferských ostrovech musí být e, tedy ukončeny ty nelegální porážky. Děkuji a nyní pan Serao Santos. Děkuji, paní předsedkyně. až musíme jít v oblasti legislativy pro eh, pohodu zvířat? Museli bychom najít vyváženost mezi nejlepšími možnými podmínkami pro eh, fyzickou i psychickou pohodu zvířat a na druhé straně eh, finančními podmínkami produkce. Nemůžeme nebrat v úvahu tuto vyváženost a dále hájit pouze eh, pohodu zvířat. Pokud je o eh, zvířata chovaná ve vodě, tedy eh, tady také musíme brát v úvahu dobré podmínky zvířat. Víme, že v celé řadě provozů jsou velmi diskutabilní podmínky. Žádáme od komise, aby nám sdělila výsledky šetření a studií, které byly získány. Je to otázka, kterou v roce 2012 komise nezohlednila a v nové strategii bychom chtěli, aby to bylo bráno v úvahu. Děkuji, máme tu šest žádostí v rámci každý AI. Všem, všichni dostanou slovo. A jako první bude pan Mik, Miroslav Mikolášik. Uh, Mr. Commissioner. Děkuji vám paní předsedkyně. A kolegyně, kolegové, máme dobré životní podmínky zvířat a je to důležité téma. Musíme se jim zabývat a tím máme na mysli tedy zvířata z velkochovu, zvířata, která žijí v podmínkách, které nejsou zcela vyhovující, ale i e, zvířata, e, domácí zvířata, i proto, abychom měli najít eh, tu správnou, správný způsob jejich chovu. Existují různé nevhodné způsoby porážky a rů, nebo různé zbytečné, řekl bych až pokusy na zvířatech. Ale kdyby šlo samozřejmě o nový lék, který by pak byl pro lidi, pro naše děti zapotřebí, ještě bych, jistě bychom pak našli správnou míru. Děláme ale velké chyby při přepravě zvířat. Eh, chci se tím dotknout, už již končím. Otázky klonovaných zvířata nesmírně trpí, mají mm, bolesti, problémy a jsem eh, rád, že parlament odmítl výrobu masa z těchto klonovaných zvířat. Připomínám vám, že Catch the Eye je na jednu minutu. A následuje Nikola Caputo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vysoká úroveň pohody zvířat je nezbytná, aby bylo možné chránit jejich zdravotní stav. Evropská strategie pro ochranu zvířat pro období 2012 až 2015 byla kr- velkým krokem vpřed, ale zbývá ještě velký kus cesty. Evropská komise teď bude pracovat na nové strategii, která bude ambicioznější období 2016 až 2020. Předloží nám eh, své návrhy. Současné uh, normy jsou příliš složité. Mělo by to být trochu jednodušší. Jsou také zdrojem právních problémů, protichůdných postojů a je velice těžké dosáhnout harmonizaci na Evropské unii. Návrh komise eh, musí výrazně podpořit výsledky, které respektují normy, respektují osvědčené postupy chovu a e, mělo by to takto platit pro všechny, všechna zvířata v zájetí, ale i zvířata potulná, aby bylo možné přispět obecně k lepší pohodě zvířat. Next will be Mr. Marias. Děkuji, nyní pan Marias. Děkuji, paní předsedkyně. Ochrana zvířat je nesmírně důležitým tématem a to musí komise zohlednit v té strategii Eh, strategie z let 2012 až 2015 přinesla určité pozitivní výsledky, eh, například eh, zvířata ne, už netrpí tolik jako dříve, kdy, byla, kdy bylo se zvířaty špatně zacházeno. Musíme ale zohlednit to, že na celém světě jsou stále ještě zvířata týrána, trpí neuvěřitelnými bolestmi. A proto e, musíme e, učinit e, rozsáhlejší a obsáhlejší opatření, která by chránila zvířata před týráním a špatným zacházením. Kromě toho je zapotřebí přednést návrh na zjednodušenou legislativu v oblasti ochrany zvířat. Děkuji a nyní dám slovo paní Miller. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, já vítám všechno, co přispěje k lepším životním podmínkám zvířat. To má nejvyšší prioritu u drtivé většiny zemí v Evropské unii. Další vývoj eh, zacházení se zvířaty má skvělý eh, pokrok. Za posledních 20-30 let jsme urazili dlouhou cestu a i investiční programy, které slouží jako pobídky pro zemědělce eh, v aby udržovali do moderních forem zemědělství, to byly dobré instrumenty. Švýcarsko například certifikuje eh, techniky ustájení, eh, které jsou dobrá pro zvířata. To by také byla dobrá cesta pro nás. My potřebujeme eh, proveditelné cesty a proveditelné procesy. Společný trh nesmí přijít na zmar, nicméně vidím tady určitý velký problém v tom, že e, v 28 členských státech se zachází se zvířaty velice odlišně. Tady potřebujeme harmonizaci a e, myslím si, že by bylo dobré zavést předpisy pro e, chovat majitele domácích zvířat, protože co platí pro zemědělce, mělo by platit i pro soukromé majitele. Děkuji. A nyní pan Věgas. Pan Věgas? Os atentados ao bem-estar animal são uma consequência do... Atentado porušování dobrých podmínek zvířat jsou výsledkem logiky, která se stále více a více řídí ziskem. Intenzivnost produkce dosahuje eh, úrovně nebývalé. A Naši zemědělci musí maximalizovat produkci, musí optimalizovat eh, finanční výsledky, jinak to nebude rentabilní. A právě to je třeba řešit. Eh, rozpor mezi stále liberálnější společnou zemědělskou politikou, eh, která nutí zemědělce být co nejproduktivnější a na druhé straně požadavky o pohodě zvířat kdy každodenně eh, nám všechny výsledky říkají, že je třeba v zájmu zdraví lidí, v zájmu biodiverzity ukončit nenáležité nacházení se zvířaty a mít tyto parametry v DP na paměti. Děkuji, slovo má pan Arnott. Děkuji. Na základě subsidiarity by měla být rozhodnutí přijímána co nejblíže občanovi. Ale Některé záležitosti tedy by řešily eh, samotné, samotné státy. Eh, jednotná řešení pro všechny nejsou vždy nutná. Členské státy musí mít eh, například ukončit export a import živých zvířat. A pak tu byl také komentář týkající se exotických domácích mazlíčků a jaké dopady by to mohlo mít zejména na eh, okrasné ryby ve Spojeném království, včetně mého volebního okrsku. Potřebujeme rozumnou debatu. Bohužel ve Spojeném království um, panuje alarmismus a um, říká se, že bychom například k masu měli eh, přistupovat jako k tabáku. A ale myslím si, že není možné takto dávat na jednu úroveň ti, kdo jedí maso a kuřáky. Děkuji. A slovo bude mít komisař, eh, komisařka Andru, eh, komisař Andrukaitis. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, vážení poslanci, já jsem velice pozorně a bedlivě sledoval a poslouchal vaše příspěvky na toto důležité téma a sdílím vaše názory, že Evropská unie musí být nadále aktivní v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Vyslechl jsem různé eh, návrhy a různé přístupy od zákona o ochraně zvířat eh, přes novou strategii nebo Evropskou platformu pro dobré životní podmínky zvířat, eh, lepší vymáhání předpisů, lepší lepší hodnocení stávající strategie. Všechny tyto možnosti jsou předmětem diskuzí mého kabinetu a rozhodli jsme se začít s průzkumem Eurobarometru. Nejde tedy pouze o oblast, o kterou má zájem obecná veřejnost, ale také jde o vytváření přidané hodnoty v evropském potravinovém řetězci, eh, na, kterým, na kterém má zájem široká škála zainteresovaných stran Eh, nová strategie eh, bude obsahovat nové informace, které, bude, které, budou, které budou k dispozici v roce 2016 a umožní nám zareagovat na eh, mnoha legitimní očekávání evropských občanů a zainteresovaných stran. Kromě toho správné vymáhání evropského AKI bude i nadále klíčovou prioritou. Brzy bude dokončena studie a výsledky příštího průzkumu Eurobarometru se budou zabývat také tím, eh, jakou roli eh, mohou hrát evropské instituce v tomto ohledu. Eh, s nadcházejícím eh, schválením návrhu o prooficiální kontrolu bude Evropská unie moci být referenčním centrem pro dobré životní podmínky zvířat, která bude podporovat toto téma u zainteresovaných stran. Kromě toho se domnívám, že evropská živočišná výroba musí těžit ze své výhodné pozice světového lídra v oblasti ochrany zvířat a dá stále e, využívat toho, že trh volá pro vysokých standardech ochrany zvířat. Těším se na usnesení vašeho parlamentu a závěrem bych e, vás chtěl ujistit, že komise bere e, ochranu zvířat nesmírně vážně. Budeme i nadále pracovat na integraci tohoto tématu do širší perspektivy budoucího potravinového řetězce Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Několik návrhů usnesení bylo podáno k